So I tried a second time. Takže pokusím se mm, po druhé a vítám všechny. Myslím, že dnes máme před sebou den hlasování a doufám, že co by předsedkyně to zvládnu eh, adekvátně. Je to pro mě poprvé a již eh, předem se omlouvám za jakékoliv chyby, jichž se dopustím. I pro některé z kolegů je to poprvé, protože máme mezi sebou eh, nové kolegy. Takže vítám vás všechny k elektronickému hlasování týkající se udělení absolutoria za rok 2018 k souhrnému rozpočtu EU Evropská komise. Já eh, děkuji všem našim eh, také stínovým zpravodajům a eh, děkuji také našim poradcům, asistentům a zejména sekretariátu, protože nikdy není snadné, když jsou všichni noví a vše je nové a pak začít od nuly. Doufám proto, že hlasování proběhne zdárně. Já eh, budu řídit hlasování v angličtině, protože mám za to, že eh, někdy dochází při hlasování k opoždění v tlumočení, ale pokud to bude v angličtině, myslím, že to bude rychlejší a také lepší pro všechny z vás. Takže začnu pozměňovacím návrhem číslo jedna kolegy Flanagana. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 odpadá. Dále pozměňovací návrh 3 Ne, promiňte. Máme tady k tomu jmenovité hlasování v upraveném znění, takže kdo je pro? To je konečné hlasování k návrhu o rozhodnutí jako celku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Je to jmenovité hlasování. To je moje první řízení hlasování. Příště budu rychlejší. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 20 pro a 4 byli proti, nikdo se nezdržel. A nyní máme návrh ne, nemusíme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích. Eh, můžeme se přesunout eh, k bodu 9 a sice je to um, návrh usnesení. Eh, kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrhy 17, 18, 19, 16 odpadají. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 22, 21, 57 odpadají. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Schváleno. A nyní pozměňovací eh, návrh 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28 von Kramon Taubadel, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní následuje kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Následuje 31. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní následuje kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Následuje kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 10. Pro? Proti? zdrželi se, schváleno. A nyní následuje pozměvací návrh 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 44. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 45 s ústním pozměňovacím návrhem. Eh, máte někdo námitku proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nikoliv. Takže hlasujeme s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 46. Máme opět ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti? Ne, není tomu tak. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní následuje 51. Jmenovité hlasování. Kdo je? Tedy jmenovité hlasování, omlouvám se. Zahajuji hlasování. Eh, promiňte, to byl problém, protože e-mail nedorazil, takže vznikl problém. Ano, je to oficiální. Jako předsedkyně to mohu eh, takto vést až do rána a to trvalo až do rána. Eh, nikdo nepožádal o, o jmenovité hlasování, ale já nemyslím, že je to velký problém. that's a decision at the moment of the chair, but it was asked for, so uh, we check. My to prověříme. Prověříme. Takže zahajují jmenovité hlasování, končím jmenovité hlasování a výsledek je jasný, 22 pro, 3 proti a jeden se zdržel. To je vše. Kompromis 12. I 12 má být eh, jmenovité hlasování. Je to pozměňovací návrh 52. Takže zahajuji jmenovité hlasování. Máme pouze 6 jmenovitých hlasování. U kompromisu 12 zahajuji jmenovité hlasování. Uzavírám eh, jmenovité hlasování. 18 pro, 3 proti, 4 se zdrželi. A nyní následuje pozměňovací návrh 56 kolegy von Kramon Taubadel s ústním pozměňovacím návrhem. Namítá někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nikoliv. V tom případě, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A dále máme 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ne, schváleno, opravuje se paní předsedkyně. 54. Máme šest jmenovitých hlasování 20, 23, 24, 25 a ještě jedno další. Požadovali to EPP, takže 53, pardon, 54, zahajují hlasování. Končím hlasování. 21 pro, 3 se zdrželi a nikdo není proti. 58, kdo je pro? To už není jmenovité hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. 59. Kdo je pro? Kdo se je proti? Kdo se zdržel? Ale toto, myslím, prověříme. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale každopádně prověříme. Zahajuji hlasování. 59. Pozměňovací návrh 59. Končím hlasování. Je to zamítnuto 16 ku 10. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to schváleno. A nyní máme pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 61, 63 odpadají. Chcete prověřit 60? Dobře, takže prověřujeme eh, návrh 60, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto 12 ku 10 hlasy, 4 se zdrželi. A nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo schváleno. Prosím, zvedejte eh, ruce výrazněji. Eh, a nyní zahajuji hlasování, prověřujeme. ještě 62. Prověřujeme 62. 62. Končím hlasování. Je to schváleno. 60 ku 10, 16 ku 10 hlasy. 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dále. Šed, 66 v rámci kompromisu 24 a také 68 spadá do kompromisu 24, takže následuje 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. O 69 se nehlasujeme. Takže 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Nehlasujeme o 65. Takže prověřujeme bod 69. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 14 ku 5. 7 se zdrželo. 70. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 71, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 73, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis 14, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? To musíme prověřit, myslím. Je to schváleno, ale prověříme. Zahajují hlasování. Promiňte, paní předsedkyně, můžete vždy ohlásit, co prověřujeme, který bod prověřujeme, když začínáme prověřovat. Ano, já jsem řekla 74 a pak eh, prověřujeme 74. Takže prověřujeme 74. Takže schváleno 16. Jeden se zdržel a 9 proti. Nyní kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 76, 77 odpadají, 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A dále následuje 79 s ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti tomuto návrhu? Ne. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 80. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 81. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Je to schváleno. 82, 83 odpadají. 84, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 85, kdo je pro? proti, kdo se zdržel, schváleno 86 pro, proti, zdržel se, schváleno 87 pro, proti, zdržel se, schváleno 88 pro, proti, zdržel se. Myslím, že je to schváleno, ale prověříme. Prověřujeme nyní 8 a 80. 88. Zahajujeme hlasování. Končíme hlasování. Schváleno. 18 hlasy, 8 proti, 89. Kdo je pro, proti, zdrželi se? Schváleno. 90, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 17, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 90, 2, 91 odpadají, 94, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 93, pro, proti, zdrželi se, Prověřme to. Zahajuji hlasování. 93. 93. Prověřuji. Končím hlasování. Je to zamítnuto 13 ku 11. 95. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 96 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 97 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 100, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, ale prověříme to. Prověřujeme stovku. Myslím, že to bylo schváleno, takže hlasujeme o stovce. Došlo k chybě. Myslím, že tam bylo několik chyb. Okay, we vote on 100. Hlasujeme o stovce. The vote is open on 100. Je otevřené hlasování eh, k návrhu číslo 100. Končím hlasování. A myslím, že to bylo přijato. Ano, ano, je to schváleno. Teď je 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní 99. Je tam změna data v rámci ústního návrhu. Nikdo nemá nic proti, takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno. Nyní 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno. 102. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. 18. Kdo je pro? To je kompromis. Kdo je pro? Tím? Zdržel se někdo schváleno. 103 a 209 nám odpadají, takže 104, kdo je pro? Kdo je proti? Stržel se někdo schváleno. Kompromis 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. 105, 106, 107 odpadají, takže 108, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 109. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 110. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 111. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 113 a 112 odpadají. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 115 a 114 odpadají. 116 tedy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 117. Tady je ústní pozměňovací návrh. Má někdo námitku proti tomuto návrhu? Nikdo, výborně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 118. Rovněž ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 119. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 100. 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 122. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 123. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 124. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 125. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 100. Chcete ověřit 125? Ano, ověříme ji. Můžete hlasovat, prosím. Vote is clear. Končím hlasování. Je to 15 hlasů proti, 10 pro, takže zamítnuto 126, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto 127, kdo je pro? Proti. Tady to musíme ověřit elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 127 je 13 hlasů pro 12 proti, takže přijata. Nyní hlasujeme o 128. Kdo je pro? Proti? I tady to musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut 13 hlasy proti 10. 129, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 130, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 131, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? schváleno 132, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno 133, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno 134, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno 135, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo schváleno 136, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno 137, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Já myslím, že to bylo schváleno, ale ověříme to, pokud si přejete. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, bylo to ke 137, která byla tímto schválena 16 hlasy ku 8. 142, kdo je pro? Proti? Mys- Zdržel se někdo? Myslím, že to bude stejná většina jako minule, takže schváleno 138, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 139. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Pak tady je 140 s ústním návrhem. Máte někdo námitku? Ne. Takže kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 141. Kdo je? Tady je také ústní návrh. Je někdo proti? Nikdo? Dobře, takže kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 143. S ústním návrhem je někdo proti? Takže kdo je pro? My hlasujeme pro. Kdo je proti? Já to teď vím, protože jsem zpravodajkou, že jsme pro. Ale ověříme to, ověříme to, bude to jednodušší, takže ověřujeme. Sto čtyřicet trojku, jmenovité hlasování, prosím. Končím hlasování, je to, myslím, jasně přijato. Žádných pochyb tady není, 144. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 145, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 146, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 147, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 148, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 149, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, 150, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 151, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Pak tady máme 152 s ústním návrhem. Kdo je pro? Vidím, že námitky nebyly. Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno? Pinědoli 153, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 154, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis 22, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 155 a 156 odpadají, takže teď hlasujeme o 66, kdo je pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno? 68, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 157, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 158, kdo je pro? Proti? Schváleno? 150, pardon, 160, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. 161 s ústním návrhem. Má někdo námitku? Ne. Takže kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis 23, jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. We close the... Končím hlasování. Návrh byl přijat. 22 pro, 3 se zdrželi. Další návrhy nám odpadají, takže teď kompromis 24. Opět jmenovité hlasování. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Jasnou většinou 22 pro, 3 se zdrželi. Teď eh, kompromis 25. Zase jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Jasnou většinou přijato 19 pro, 2 proti, 4 se zdrželi. Teď budeme hlasovat o 177. Kdo je pro? Nebo ten také odpadá? Dobře, tak v tom případě 178. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 179. Bylo to zamítnuto, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Já jsem řekla, co jsem nechtěla. 179. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Další nám odpadá. Omlouvám se, mám tady otázku. 178 odpadá. Nebo byl zamítnut? Ne, 178 byl zamítnut, protože to vlastně mm, celý ten odstavec byl už eh, vyškrtnut, ten nebyl v tom kompromisu. Takže jsme hlasovali o 179 a 180 nám odpadá, protože jsme hlasovali pro 179, takže teď jdeme ke kompromisu 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 181 a 182 odpadají, takže nyní kompromis 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 184 a 83 nám odpadají, takže teď 185. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 186. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 187. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 188. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 189. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 190. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 191. Kdo je pro? Proti? zdržel se někdo, schváleno 192, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno 193, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno 194, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Zamítnuto opravuje se paní předsedkyně. Už jsem jela na automat. 195. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 196. Ústní pozměňovací návrh. Má někdo námitku? Nikdo. Takže hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 100 97. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 198 se nehlasuje, protože ta jazyková úprava 199, kdo je pro? Proti. Stržel se někdo, zamítnuto návrh 200, kdo je pro? Proti. Držel se někdo, schváleno, 201 se nehlasuje, tam není žádná změna, 202. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno 203, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno 204, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Ověříme to elektronicky, byť si myslím, že to bylo přijato. Hlasujeme o návrhu 204. Končím hlasování. Návrh byl přijat 12 hlasy proku 11. 205 s ústním návrhem. Je tu nějaká námitka? Nevidím, že by byla. Teď eh, u 205 jsme pro. Je tam ten ústní návrh a ten je označený jako plus, eh, pod tím je teprve to minus. Takže 205, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno 206, ten odpadá, takže 207, tam je ústní návrh. Kdo je pro? proti? Schváleno 208, kdo je pro? Proti? Tady to musíme ověřit. Zahajuji hlasování k návrhu 208. Končím hlasování. Schváleno 13 hlasů pro ku 11. Nyní 209, ta je součást kompromisu 18, 210 tedy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnout to 200? Můžeme ověřit. Ověřujeme 210. Ten je stažen. Aha, dobře protože já tady mám napsáno, že se očekává, že bude stažen, ale je tady. 211 stažena, ne, pardon, opravdu se mi předsedkyně, 211 hlasujeme, kdo je pro, proti. Zdržel se někdo schváleno, 212, kdo je pro, proti. Zdržel se někdo schváleno, 212 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 213, kdo je pro, proti. Zdržel se někdo schváleno? 214. Kdo je pro? Hlasujeme o 214. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 215 nám ovšem odpadá. Takže 216. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno 217. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 218. Kdo je prosím? Chcete ověřit 217? Já pokud tam nevidím žádný problém, chcete mít jmenovité hlasování u 218? 218. Budeme hlasovat elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto 18 hlasy proti. 219. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, 220, kdo je pro, proti, ověříme elektronicky, můžete hlasovat prosím o návrhu 220. Končím hlasování. Jasně zamítnuto 17 hlasů proti, takže 200 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 223. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 224. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 225. Ústní návrh. Je tu námitka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 226. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Uh, then 228. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Můžete hlasovat. 220. 228. Končím hlasování. Zamítnuto, protože výsledek je 12 ku 12. Proto jsem, eh, to nebylo úplně zjevné, kde je ta většina. 229. Kdo je pro? Proti? Přijato. 230. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 231, kdo je pro? Proti? drželi se. Zamítnuto. 332, kde pro? Proti. drželi se. Zamítnuto. 333, kdo je pro? Proti. drželi se. Zamítnuto. 234, kdo je pro? proti, zdrželi se. Přijato. A nyní 237, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 238, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 239, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 240, kdo je pro, proti, přijato. 242, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní 243 eh, v rámci kompromisu 28, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A teď přímo přejdeme k 246, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní můžeme přejít k 249. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 250. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 251. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 252, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 253, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 254, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 256, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 257, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 30, je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní 261, kdo je pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. Kompromis 31. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. A nyní 265. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 266. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 267 je pro, proti, drželi se zamítnuto, 268 je pro, proti, drželi se zamítnuto, 269 je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 270 je pro, proti, zdrželi se to 271, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 272, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 273, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 274, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75 pro,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 Přijato. 278, nebo ten odpadá, i následující, takže kompromis 33. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 282. Kdo je pro? Proti? Toto ověříme. Můžete hlasovat. 282. We vote on 282. We close the vote. Končím hlasování. Přijato 13 k 12. 283. Kdo je pro? Proti?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 289, kdo je pro? 87. 287. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 288. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 289. 90. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto 291. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. 292. Kdo je pro? Proti. To musíme ověřit. 292. Končím hlasování.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 zdrželi se, zamítnuto. 296, ústní pozměňovací návrh. Je tady nějaká námitka? Ne. V tom případě o tom budeme hlasovat, kde pro, proti, zdrželi se. Ověříme výsledek. Končím hlasování. 16 ku 9 přijato. 297 je kompatibilní, takže o tom hlasujeme, kdo je pro, proti, drželi se e, zamítno. 298, kdo je pro, proti, drželi se e, přijato. 299, kdo je pro, proti, drželi se přijato. 300. Kdo je pro? Proti? To musíme ověřit. Takže 300. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto 13 k 12. Kompromis 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 302, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 304, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 305, kdo je pro? proti, drželi se zamítnuto. 306, to je ústní pozměňovací návrhy. Namítá někdo něco? Nenamítá. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 307, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Takže ověříme 307. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Bylo to jasně přijato 15 ku 7. 308. Kdo je pro? Proti? Toto musím ověřit, takže můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto 19 ku 6. Kompromis 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A teď 310. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. Končím hlasování. to 13 ku 12. Teď 312. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Přijato. 313. Kdo je pro? Kdo je proti? drželi se. Zamítnuto. 314, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Přijato. 315, ne, nejprve ověříme 314. Končím hlasování. přijato, ne úplně jasně, ale přijato. 315, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. 316, kdo je pro, proti, to ověříme. Končím, eh, pardon, zahoji to a končím to hlasování. Přijato. odpadá, 318. Kdo je pro? Proti. Myslím, že to bylo přijato, ale ověříme to, takže můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 319. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to ještě jedno. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 12 ku 12. 320. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to ještě jednou. Otevírám hlasování o 320. Končím hlasování. Zamítnuto. 321. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Takže eh, zahajuji hlasování 321. Končím hlasování. Zamítnu to. 322. Zahajuji hlasování u všech těchto. 322. U všech těchto bodů budeme hlasovat elektronicky. Eh, končím hlasování. Zamítnuto. 323. Končím hlasování. Zamítnuto. 324. Končím hlasování. Zamítnuto. 325. Končím hlasování. Zamítnuto. 326. Končím hlasování. Zamítnuto. 327. Kdo eh, Končím hlasování. Zamítnuto. 328. Končím hlasování. Zamítnuto. 329. Končím hlasování. Přijato 13 k 11. Třista třicet. Končím hlasování. Zamítnuto. Třista třicet jedna. Kdo je pro? Proti? Drželi se Tady to bylo naprosto jasné, všichni hlasovali pro. Tak to udělejme elektronicky. 331 ještě jednou. Končím hlasování. čtyři ku eh, třicet 332. Jinak Olivierovi můžeme poblahopřát. Třista třicet dva elektronicky. Končím eh, hlasování. Eh, zamítnuto 333. Končím hlasování. Schváleno. Je Jasně schváleno. 334, 335, 336. Zahajujeme hlasování. Končíme hlasování. Zamítnuto. 337. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Já je to schváleno. 338. Zvednutím ruky, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 330, pardon, 340. 339 opravuje se předsedkyně. Myslím, že zahájíme hlasování elektronicky, bude to těsné. 339 hlasujeme. Zahajují hlasování. Můžeme ukončit hlasování. Zamítnuto jednoznačně 340. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. 342, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 343, pro, proti, zdržel se, schváleno. 344, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 345 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 346 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 347 pro, ne, to bylo zamítnuto 347. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 348. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to zamítnuto. Prověříme 348. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 349. Tady máme dílčí hlasování, takže k první části, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. První část, pardon, druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 350. Pro. Proti. Zdržel se? Zamítnuto. Prověříme 350. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 351. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 352. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 353. Pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 354 pro, proti, zdržel se, schváleno. 355 odpadá. 356 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 357 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 358 pro, proti, zdržel se, schváleno 359 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 360 pro, proti, z, prověříme. Zahajuji hlasování o 360. Končím hlasování. Je to schváleno. 361. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 362. Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 363. Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 364 pro, proti, schváleno. 365 pro, proti, zdržel se, schváleno. 366 pro, proti, zdržel se, schv... zamítnuto. 367 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 368 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 369 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 370 pro, proti, zdržel se, schváleno. 371 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 372 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 373 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 374 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 375 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 376 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 377 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 378 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 379 pro, proti, to prověříme, zahajuji hlasování, 379 prověřujeme, končím hlasování a je to zamítnuto. 380 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 381 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 382 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 383 pro, proti, zdrželi se, schváleno 384 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 385 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 386 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 387 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ano, prověříme 387. Zahajuji prověřovací hlasování, končím hlasování. Je to skutečně zamítnuto 15 ku 9 hlasy. 388 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 389 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 390 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pardon, zamítnuto. 391 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 392 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 393 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 394 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. E, prověříme 394. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto 15 ku 10 hlasy a nyní následuje ústní pozměňovací návrh. Máte námitku proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nikoli. Takže kdo je pro pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dále 396 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 397 pro. Máte otázku? Ne. 397 pro, proti, je to schváleno. 398 s ústním pozměňovacím návrhem. Máte námitku proti němu? Ne. Kdo je pro? Pro? Proti? Zdržel se schváleno. 399 pro. Proti? Zdržel se schváleno. 400 pro. Proti? Zdržel se schváleno. 401 pro proti, zdržel se, schváleno. 402 pro, proti, zdržel se, schváleno. 403 pro, proti, zdržel se, schváleno. 404 pro, proti, zdržel se, schváleno. 405 pro, proti, to prověříme. Prověřujeme 405. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Je to schváleno 13 ku 10 hlasy. 406 s ústním pozměňovacím návrhem. Vznáší někdo námitku? Nevidím. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To musíme opět prověřit. Takže 406 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 407 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ne, promiňte, promiňte, zahajuji hlasování. Musím to zpomalit. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Schváleno. 408. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 409. Kdo je pro? proti. Je to schváleno 410 pro, proti. To nebylo jasné, musíme to prověřit. 410. Zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. A je to schváleno 411. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 412. Pro? Proti? Zdržel se? Zahajuji hlasování. 413. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 414. Pro? Proti? Zdržel se? schváleno 415 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 416 pro, proti. To nebylo jasné. 416 musíme prověřit. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Je to 12 ku 12. 14, 417. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 418. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 419. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 420. Pro? proti, zdržel se, schváleno. 421 pro, proti, toto musíme prověřit. 421 prověřujeme. Zahajuji hlasování a končím hlasování. jednoznačně schváleno. 422 s ústním pozměňovacím návrhem. Nejsou námitky, takže hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 423, o tom nehlasujeme, 424, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 425, pro, proti, zdržel se, schváleno. 426 pro, proti, zdržel se, schváleno. 427, kdo je pro, proti, to musíme opět prověřit. Prověřujeme 427. Končím hlasování. Zamítnuto. 428. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 429 pro? Proti? Zdržel se schváleno. 430 pro? Proti? Zdržel se schváleno. 431 pro? Proti? zdržel se, schváleno. 432 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 36, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Dále 436 pro, proti, prověřme to. Prověřujeme 436. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 437 pro, proti, zdržel se, schváleno. 438 pro, proti, zdržel se, schváleno. 439 pro, proti, zdržel se, je to schváleno. 440 pro,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 AFET 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. AFET 6, dílčí hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, druhé dílčí hlasování, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Sedm kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 8 pro? Proti? Zdržel se schváleno. 10 pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Teď se dostáváme k návrhům 9, 9, 7. Kdo je pro? Bo který chcete ověřit? AFET 10. Dobře, ověříme. AFET 10. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Je to jednoznačně zamítnuto. Takže teď 9, 7. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní Ample 5. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. Ample 5, končím hlasování. Okamžik? Ano, je to zamítnuto. Ample 14, kdo je pro? Proti? Schváleno. Patnáctka. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Šestnáctka. Sedmnáctka. Bez hlasování, takže osmnáct. Hlasujeme o osmnáctce. Kdo je pro? Proti? Zase musíme ověřit. Zahajuji hlasování k Ample 18. Končím hlasování. Zamítnuto. 19 Empl, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno 20, kdo je pro? Proti? Musíme opět ověřit. Hlasujeme o 20 Empl. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 22. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 23. Kdo je pro? Proti. Zdá se, že to je zamítnuto. 24. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Schváleno 25, kdo je pro? Proti? Schváleno 27, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 29, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 31, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 35. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto 36. Nehlasujeme, takže Envy 1. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto Envy 2. Nehlasujeme, takže NV4. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. NV5, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. NV6, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. NV7, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. NV8, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? NV9, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. NV10, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. NV11, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? NV 13. Kdo je pro? Č- proti? Zdržel se někdo zamítnuto? NV 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? NV 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? NV 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? NV17, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? N18, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 20, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 21, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto dv... a teď eh, Tran. Tran 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno Tran 4, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Můžeme to ověřit ovšem elektronicky, takže zahajuji hlasování k trán 4. Končím hlasování. Zamítnuto. Trán 5. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Trán 6. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo Schváleno tran 7, kdo je pro? Proti? Schváleno tran 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnout to tran 9, kdo je pro? Proti? Schváleno tran 12, kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit. Takže tran 12. Ověřujeme tran 12. Můžete hlasovat, prosím. Close. Končím hlasování. Zamítnuto. Tran 13. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno 14. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? Tran 15, kdo... A mimo působnost je tady napsáno. Ale musíme o tom hlasovat. Takže kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Tran 16, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Tran 17, to už tady bylo ošetřeno. Tak Regi 2. Kdo je pro? proti. Zdržel se někdo schváleno regi 7, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno regi 8, první dílčí hlasování, kdo je pro? Proti. Raději ověříme elektronicky, takže regi 8, první část. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď regi 8, druhá část. Kdo je pro? Proti? Tak, to je schváleno, to bylo jasné. Takže tím pádem jdeme k Agri. Agri 6. Kdo je pro? Proti? Ověříme, elektronicky hlasujeme o Agri 6. Končím hlasování. Zamítnuto. Agri 11. Oddělené hlasování. Takže nejprve první část. Kdo je pro? Proti. Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději ověříme. Takže zahajuji hlasování k první části Agri 11. Končím hlasování. Zamítnuto. Jedenáctka, druhá část. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Dvanáctka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 15. A pardon, omlouvá se paní předsedkyně, tak kult 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Teď kult 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kult 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 7. Kdo je pro? Proti? Tady si myslím, že to musíme ověřit elektronicky, byť si myslím, že to bylo zamítnuto. Zahajuji hlasování k sedmičce 7 kult. Končím hlasování. Jasně, zamítnuto 8. Kult, kdo je pro? Proti. Zamítnuto devítka, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno desítka, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno des, jedenáctka, kdo je pro? Proti. Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování ke kult 11. Končím hlasování. Zamítnuto 16 proti 12 pro. Kult 12, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Kult 13, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Jako Kult 14, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 17, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 18, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Nyní Libe. Libe 4. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno Libe 6. Kdo je pro? Proti. Teď to musím ověřit. Takže hlasujeme elektronicky o Libe 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 14 hlasy ku 11. Sedmička, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schválenou osmička, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, devítka, libe, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, fam jedna, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, fam tři, kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto FAM 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto FAM 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto FAM 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 7. FAM kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno FAM 8. Kdo je pro? Proti. Držel se někdo zamítnuto? FAM 9. Kdo je pro? Proti. Chcete ověřit FAM 9, takže můžeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto 16 hlasy proti 12 pro. FAM 10, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. FAM 11. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to je, není jasné. Musíme to zkontrolovat elektronicky. Dobře, tak oba dva zkontrolujeme. Takže nejprve FAM 11. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Vteřinku končím. Zamítnuto. FAM 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto FAM 13. Kdo zahajuji hlasování? Končím hlasování. Zamítnuto FAM 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnuto a FAM 6, 15, pardon, 15, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. A teď závěrečné hlasování, které proběhne jmenovitě o návrhu usnesení v pozměněném znění. Takže zahajuji hlasování. Close the vote, yes. Končím hlasování. Výborně, děkuji vám. Děkuji vám všem. Bylo to skutečně dlouhé hlasování. Myslím, že potřebujeme pět minut, abychom si odskočili, takže nebo na kávu, jak kdo potřebuje.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 Takže teď se tady zorientuji v papírech, kam jsme se to propracovali. Dostáváme se k dalšímu bodu na programu jednání, což je bod číslo 5. Je to absolutorium za rok 2018 pro Evropský parlament a zpravodajem je Maria Grappini. Takže předám Marii slovo, aby nám to před hlasováním uvedla. Děkuji, eh, Moniko.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 Eh, všichni ale měli možnost se s tím seznámit a já doufám, že ta zpráva bude nakonec přijata. Ještě jednou mi dovolte poděkovala spolupracovníkům z sekretariátu a všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy, protože všichni měli za eh, cíl zlepšit ten text. Ganz herzlichen Dank auch an die Berichterstatterin und die Berichterstatter. Děkuji eh, paní zpravodajce i stejným zpravodajům za jejich práci tom, na této zprávě i ty Samozřejmě děkuji i týmům spolupracovníků, kteří jim to připravili. Takže ještě jednou děkuji a teď můžeme začít eh, to hlasování a nejprve eh, budeme hlasovat o tom, jestli absolutorum udělíme ne, a to bude jmenovité hlasování, takže eh, můžete hlasovat. I close the vote. Končím hlasování. 21 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. Teď eh, budeme hlasovat o návrhu 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit elektronicky, takže kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno 16 hlasy pro. Nyní budeme hlasovat o kompromisu 2. Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Teď eh, hlasujeme o návrhu 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Osmička. Kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování osmičce pana kolegy Omarie, že končím hlasování. 13 ke 13, takže zamítnuto. Nyní návrh 9, kdo je pro? Proti. Stržel se někdo schváleno. Desítka, kdo je pro? Ta nám odpadá, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Jedenáctka, kdo je pro? Proti. To musíme ověřit. Zahajuji hlasování k jedenáctce. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď tady máme původní text zpravodajky. Takže Takže pokud chcete vyškrtnout ten odstavec, tak hlasujte proti. Pokud nechcete vyškrtnout, hlasujte plus. Ano, pro vyškrtnutí odstavce musíte hlasovat proti, dát mínus. Pokud to tam chcete nechat, tak musíte hlasovat pro plus. Uděláme to elektronicky. Takže kdo chce vyškrtnout, zmáčkne mínus, kdo to tam chce nechat, zmáčkne plus. Takže zahajuji hlasování k původnímu textu odstavce 23. Končím hlasování. Schváleno 15 hlasy ku 11, takže další je Dělčí hlasování SAD, pokud jde o pozměňovací návrh 12, takže tady první část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Teď druhá část, kdo je pro, proti, zamítnuto. Teď třináctka. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo to 14. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo to 15. Tady máme dílčí hlasování. První část, kdo je pro? Proti. schváleno, ale můžeme to ověřit, ale myslím, že to bylo schváleno. Teď budeme hlasovat o druhé části. Čistě zvednutím roky stačí. Takže kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se někdo zamítnutom? Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. Musíme to ověřit. The vote is open, still open. Eh, můžete pořád hlasovat. Končím hlasování. Kolegové, někteří potřebovali více času. Přijato 14 8. Pozměňovací návrh číslo 20. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto 21. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti. Pravděpodobně zamítnuto, ale ověříme. Můžete hlasovat. Pořád můžete hlasovat, ještě všichni nehlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď 22. Eh, 23. Proti. Drželi se zamítnuto. 24. Kdo je pro? Proti. Drželi se zamítnuto. Ale můžeme to ověřit. Takže ověříme 24. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď 25, 26 jsou totožné. Takže eh, kdo je pro? Proti? Musíme to zase ověřit. Eh, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato 27. Kdo je pro? Proti? Eh, ověříme to rovnou. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto 28. Je pro. Proti. Drželi se. Přijato. 29 odpadá. Máte naprosto pravdu, takže eh, pozměňovací číslo 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se přijato 31. Pro? Proti? Drželi se přijato 32. pro, Proti? Drželi se zamítnuto 33. je pro? Proti? Ověříme Dověříme 33, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 34, kdo je pro? Proti. Přijato. 35, kdo je pro. Proti, drželi se. Přijato. Ověříme. Končím hlasování. Přijato. 36. No je pro? Proti? Drželi se. Pravděpodobně přijato, ale chtěl bych poprosit tři poslance za ID, aby hlasovali eh, viditelně, abych je viděla. Takže 37. Pro, proti. Zamítnuto. Tentokrát to bylo zamítnuto, protože hlasovali eh, za Renew, ale ověříme to. 37. Končím hlasování. Zamítnuto. 38 jde pro. Proti. Přijato. 39. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. A nyní budeme hlasovat o kompromisu 5. Nejprve, kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. A nyní 43, kde pro? Proti. Drželi e, se. Přijato. 44, kde pro? Proti. Drželi se. Přijat. 45, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 46, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto, kde 47 jde pro, jde pro, proti, eh, Ověříme to 47. Eh, ověříme elektronicky. Končím hlasování. Přijato 13 k 11, 48. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Je to do 49, je pro, proti, takže ověříme to. 49, ověříme elektronicky. Končím hlasování. Přijato 15 k 11. 50, kde pro, proti, drželi se, myslím, že přijato. 51. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 52. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to je zamítnuto. Ověříme. 52. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 54, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 62 je vypuštěno, takže 61, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto, 62, kdo je pro, proti, drželi se, přijato, 63, kdo je pro, Ne, tak to nebylo 4, Skupiny hlasovaly pro. Ale samozřejmě to můžeme ověřit. Takže ještě jednou, jestli chcete, 62. 62. Končím hlasování. Takže je to 14. Takže jsme u 63. Kdo je pro? Proti. Drželi se přijato. 64, kdo je pro? Proti. Jde pro? Proti. Přijato 66 odpadá, takže 67 bylo staženo, 68 jde pro, proti, Zvedejte prosím ruce viditelně, zamítnuto. 69, kdo je pro? Proti. To musíme ověřit. Ověříme 69. Končím eh, hlasování. 15 k 12 je zamítnuto. 70, kdo je pro? Proti. Drželi se evidentně zamítnuto. 71, 72. Kdo je pro? Proti. Ověříme to. 71, 72, můžete hlasovat. Končím hlasování. E, zamítnuto. Odstavec 73 a 74, kde pro, proti, Věříme to. 73, 74 ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 75. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 76. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Ověříme 76. Končím hlasování. Přijato. Sedmdesát sedm. Sedmdesát devět odpadá. No, we have not adopted. Okay, we vote on 77. Teď budeme hlasovat o 77. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 78. odpadá 79. Kdo je pro? Proti? Tam to neodpadlo. Takže ještě jednou 79. Vy na mě klidně křičet můžete. 79. Kdo je pro? Proti? EPP zase neukázalo, jak hlasují. 79. Prosím vás, ukazujte ty ruce, protože když někdo neukáže ruku, tak já nevím, jak hlasujete. to? 81. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 82. Kdo je pro? Proti? Mm, nevím, jestli to bylo přijato. Ověříme to. 82, ověřujeme. Končím hlasování. Přijato. 83, kdo je pro? Proti. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 84. Kdo je pro? Proti. Dvě se přijato. 85. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. 86. Kdo je pro? Proti Zamítnuto. 87. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 88. Kdo je pro? Proti? EPP, prosím, hlasujte, protože jinak to bude problém. Buď pro nebo proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to ověřit. Končím hlasování. Je to eh, zamítnuto. Teď 89. To je dobrý pozměňovací návrh, protože jsem tam spolupodepsaná. Kdo je proti? Přijato. 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 91. Kdo je pro? Proti. Přijato. 92. Kdo je pro? proti, to musíme ověřit. Někteří nehlasují pořádně. Přijato. 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Asi eh, zamítnuto 94. Kdo je pro? Proti. Myslím, že to bylo přijato. Jasně to bylo přijato. 95. Kdo je pro? Proti. To musíme ověřit. Končím hlasování. Zamítnuto 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, drželi se přijato. A teď ústní pozici návrh. Tam se, jestli má někdo námitku proti tomu. Není tomu tak. Takže budeme hlasovat o tom ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto. Takže teď musíme hlasovat o původním textu. Kdo je pro původní text? Ne proti. Zamítnuto. 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 98, kdo je pro? Proti? Přijato. 100. Tady je dílčí hlasování. Nejprve první část. Kdo je pro? Poznávací návrh 100, první část. Kdo je proti? Omlouvám se, protože to odpadá, takže 101. To bylo staženo, takže 102. Teď eh, to hlasujeme kde pro? 102. Hlasujeme o návrhu 102. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto 103. Kdo je pro? Proti? Drželi se Přijato. Vy jste se zdrželi a žádní no tady nehlasovali, teda žádní e, proti nehlasovali. Můžeme to ověřit, ověříme to rovnou. 103. Končím hlasování. 23 pro, 1 proti, 4 se drží. To pět 106. 104. Kdo je pro? 104. Kdo je pro? Proti? Přijato. 106. Kdo je pro? O 105 se jsme hlasovat nemuseli. Kdo je pro, proti? Přijato. 107. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Přijato. 108. Tady je ústní pozměňovací návrh. Namítá někdo? Takže budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Proti? Přijato 109. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Hlasujte, prosím, jsme u 109. Končím hlasování. to 14 k 14. A teď eh, kompromis 7, Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. 117. Kdo je pro?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 To odpadá. Takže kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 127. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 131. Kdo je pro? proti, drželi se. To budeme muset ověřit. Ověříme 131. Končím hlasování. Eh, přijato 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 138 je pro. Proti. Zdrželi se. To ověříme. Ověříme. 138. Končím hlasování. Zamítnuto. 139. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. 140. Kdo je pro? Proti. Myslím, že to bylo zamítnuto. Věříme to. 140. Končím eh, hlasování. Zamítnu to 14, 14 je 141. Nešlo to odhadnout. 141, kdo je pro? Proti. Drželi se Přijato. 142 jde pro, proti. Drželi se. Přijato. 143 kde pro, proti. Drželi se. Přijato. 144 kde pro, proti. Zdrželi se. Přijato. 145 kdo je pro, proti. Drželi eh, eh, se. Přijato. 100 47, tady je ústní pozměňovací návrh. Namítá někdo proti tomu něco? Pokud ne, tak kdo je pro tento pozměňovací návrh? Ne pro, ne proti. Ověříme to. Není to úplně jasné. Je to ústní pozdělací návrh 146, kdo e, můžete hlasovat a bylo to přijato. A teď jsme u 100, to je totožné, takže 147 jde pro. Proti, drželi se, přijato. Kompromis 13, kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto. Takže teď musíme hlasovat o 150, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Samozřejmě to můžeme ověřit. Kompromis 13. Kompromis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 je to zamítnuto. 150. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Prověříme. 150. Hlasujeme o 150, se prověřujeme. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. A je to schváleno. 153 odpadá, 149 odpadá, 151 je kompatibilní s 13, ale hlasujeme přes to 151. Hlasujeme. Kdo je pro? Promiňte, to byla moje chyba po šestistech hlasováních. Takže 151, kdo je pro aklamaci, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno, 152 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 14 pro, proti, zdržel se schváleno, 158 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 159 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis eh, nejmenovité hlasování, kompromis 16 pro. Zahajují hlasování, zahajují hlasování o kompromisu 16. Končím hlasování a je to jednoznačně schváleno 20 hlasy, 4 proti, 165. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno 166 pro. Proti? Zdržel se? Schváleno 167 pro. Proti? Zdržel se? Schváleno 168 pro. Proti? Zdržel se? Schváleno 169 pro proti, zdržel se schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdržel se schváleno. 175 pro, proti, to musíme prověřit. Myslím, že to bylo schváleno, ale prověříme raději. Končím hlasování. 14 ku 13. 176 pro, proti. Myslím, že to bylo stejné, ale prověříme. Zahajuji hlasování o 176. Končím hlasování. Stejné, 14 ku 13. 177 pro, proti. Myslím, že Stejná většina, 13 13, ale prověříme, zahajují hlasování. Nyní hlasujeme o 177. A vy jste pro. Jak, ví, jak to víte? <laughs> Dívám se na Oliviera. Končím hlasování. 14 13. Je to pro. Je to schváleno. A nyní 178, kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že je to stejná většina, 14 k 13, prověříme to. Já jsem se nedívala na Oliviera, je to zamítnuto v tomto případě, ale zahajují hlasování, prověříme 178. Eh, zahajují hlasování. Hlasujeme o 178 a končím hlasování. Je to zamítnuto. Následuje 179 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 180 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 182 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 183 pro, proti, myslím, že to prověříme, ale myslím, že je to schváleno. Zahajuji hlasování o 183. Končím hlasování. Je to schváleno. 181 odpadá. 184 hlasujeme pro, proti, Prověřme to raději. 184, zahajuji hlasování. Končím hlasování, zamítnuto. 185, pro, proti, je to schváleno. 186 pro, 186 pro, proti, zdrželi se schváleno. 187 pro, proti, zdrželi se schváleno. 188 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 189 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 190 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 191 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 192 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 193 pro, proti. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale prověříme ještě jednou 193. Končím hlasování. Je to schváleno. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že je to schváleno. Kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 195. Kdo je pro? Proti. Prověřme i tento návrh. 195 prověřujeme. Končím hlasování. Schváleno 196 pro, proti, je to schváleno 197 pro, proti, Myslím, že je to schváleno, prověříme, ale myslím, že to bylo schváleno. 197. Končím hlasování. Ne, je to zamítnuto. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Prověřme to. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Dále tady máme pozměvací návrh 199. Kdo je pro? Proti. Prověřme to. Myslím, že to bylo schváleno, ale nejsem si jistá. Končím hlasování. Je to schváleno. 200. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Myslím, že je to schváleno. 201. Pro? Proti? Schváleno. Můžeme to zkontrolovat, ale myslím, že je to schváleno. Končíme hlasování. Ano, je to schváleno. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Je to schváleno. Žádný. Nikdo se nezdržel. Kompromis 22. Kompromis 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to schváleno. 207. Kdo je pro? Proti? Je to schváleno. Kompromis 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dále máme ústní pozměňovací návrh a pak eh, dílčí hlasování. První eh, část eh, s ústním pozměňovacím návrhem. Namítá někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Dobrá. Ano, je tady námitka, takže hlasujeme o textu v původním znění. Takže kdo je pro text v původním znění? Kdo je proti? Dobře, tak je to zamítnuto. A nyní máme 214. Kdo, kdo je pro? Proti? Prověřme to ještě jednou. Zahajuji hlasování k návrhu 214. Končím hlasování. Je to zamítnuto. A nyní tady máme jmenovité hlasování o návrhu usnesení jako celku v upraveném znění. Zahajuji hlasování. Dobře, končím hlasování. Ano, myslím, že tady máte velkou většinu. 24. Bravo. Přeje si někdo přestávku? Kolego Novakové, vy musíte hlasovat. Dobře, bude hlasovat Marinesko. Prosím, zaujměte svá místa, budeme pokračovat v hlasování. Nejdříve o pozměvacím návrhu číslo 1. Žádá paní zpravodajka o slovo. We start with the vote. Začneme hlasovat. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Prosím, mohla byste pouze objasnit, o jakém bodu nyní hlasujeme? Je to bod pořadu jednání číslo 6, bod 6, udělení absolutoria za rok 2018, souhrný rozpočet EU. 8., 9., 10. a 11. ERF. Naším, eh, naší spravodajkou je paní Rivazi. Kolega má pravdu, byla jsem příliš rychlá. Spravodajka není přítomna, nemůže promluvit v této chvíli a proto se ptám, zdali někdo jiný ze zelených ji chce nahradit. Ne, nikoli, takže hlasujeme o prvním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to zamítnuto. Dále hlasujeme o pozněcím návrhu číslo 2. Kdo je proti? Pro. Proti. Zamítnuto. Dále máme jmenovité hlasování o návrhu rozhodnutí jako celku v upraveném znění. Jmenovité hlasování zahajuji nyní. Stále hlasujeme o ERF. Nyní končím hlasování. 17 pro, 6 proti, nikdo se nezdržel. Nyní můžeme přímo přejít k návrhu usnesení o pozněcím návrhu číslo 4. Pozněcí návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. 6. To je pro. Proti. Zdržel se schváleno. 7. Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 8. Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 9 pro, proti. Toto budeme muset zkontrolovat. Kontrolujeme bod číslo 9. Pozměňovací návrh je od SAD. Ne, promiňte. Končím hlasování. Je to 14 pro a 8 proti, 2 se zdrželi. Dále hlasujeme o desítce, kdo je pro, proti. Je to, myslím, totéž a je to schváleno. Chcete to prověřit? Prověříme bod 10. Prověřujeme desítku. Končíme hlasování. To čtrnáctku osmi, Dále jedenáct, Kdo je pro? Proti? Myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme, není potřeba. Byla to jasná většina, která to odmítla. 12, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno 13, pro, proti, zdrželi se schváleno 14, pro, proti, zdrželi se zamítnuto 15, pro, proti, zdrželi se schváleno 16, pro, proti, Zdrželi se schváleno, myslím, ale prověříme to. Prověřme šestnáctku. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Schváleno. Sedmnáct. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osmnáct. Pro, proti, zdrželi se, schváleno 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno 23 pro, proti, To musíme prověřit. Renew je rozpolcená, takže 23 prověřujeme. Končíme prověřování. Je to schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se schváleno. 26, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27, 28, opravuje se paní předsedkyně, 28, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 29, tady máme oddělené hlasování. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 30. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 31. Pro, odpadá, promiňte, 32. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 33, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 34, pro? Proti. Zdržel se schváleno. 35, pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 36 6 pro, proti, zdržel se schváleno 37 pro, proti, zdržel se zamítnuto 38 pro, proti, zdržel se schváleno 39 pro, proti, zdržel se zamítnuto 40 pro, proti, zdržel se zamítnuto 41 Dílčí hlasování. První část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Druhá část s ústním pozměňovacím návrhem od zelených. Kdo je pro? Ano, můžete proti tomu vznést námitku. Dobře, takže ústní pozměňovací návrh byl namítán, takže musíme hlasovat o původním znění textu. Kdo je pro? Hlasujeme o původním znění. Druhá část s ústním pozměňovacím návrhem. Ale ústní pozměňovací návrh byl zamítnut. Takže hlasujeme o druhé části bez ústního pozměňovacího návrhu. Vyzývám komisi, cituji z ústního návrhu, aby skončila s tímto projektem obnovy silnice v Eritreji a ukončila druhou tranši 60 milionů euro, tak jak byla validována do poloviny prosince 2019. Takže vy jste proti tady tomuto ústnímu návrhu, který jsem právě přečetla. Dobře, takže hlasujeme o původním textu, což znamená, že komise již nebude tedy dodávat žádné strojní zařízení. Dobře, takže hlasujeme o původním textu a učiníme tak elektronicky. Zahajuji tedy hlasování. Druhá část pozměňovacího návrhu, odstavce 68, pozměňovací návrh číslo 41. Hlasovali všichni. V tom případě končím hlasování. A návrh byl zamítnut velkou většinou. Tak 42, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 43, kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno 44, tady máme ústní návrh. Je tady nějaká námitka? Dobře, tady máme námitku od pana Legy, takže na základě eh, výše uvedených eh, obav doporučuje, aby komise zvážila zrušení své finanční podpory. Mně to tady chybí, není to napsané úplně, říká paní předsedkyně, takže zkrátka hlasujeme o původním textu, kdo je pro. Ověříme elektronicky. A je to schváleno, 14 hlasů pro, 9 proti. 45, kdo je pro? Proti. Schváleno, 46, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno, 47, kdo, mu, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno, 48, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. A nyní závěrečné jmenovité hlasování o usnesení v pozměněném znění. Dobře, končíme. 21 hlasů pro, jeden hlas proti, dva poslanci se zdrželi. En español. We continue. Budeme pokračovat v hlasování ve tři hodiny odpoledne. A tímto dopolední část jednání uzavírám. Sorry, sorry, sorry not, closing. Tak naopak neuzavíráme ještě dopolední jednání. So shortly we have a ano, máme totiž před sebou ještě jednu stručnou záležitost. Pan Marinesku nám vysvětlí eh, však Olafu. Jak to vypadá s Olafem? Já jsem teďka právě se dozvěděla, že máme ještě jeden bod na programu jednání. Nevím, jak je to s Olafem. Každopádně vím, že um, to máme ano na programu jednání, abych vás o tom informoval. So, we had several uh, technical meetings proběhlo několik technických eh, jednání, pouze jeden trialog. Trialog byl 18. března, nebo je teď naplánován a bylo to trochu překvapení, eh, že jsem pak dostal z různých politických skupin signály, že chtějí pracovat až po té, co se odhlasuje absolutorium. To je jaksi novinka, ale každopádně z tohoto důvodu také jsem připravil určitá čísla, aby nám všechno bylo jasné. Víte, že toto nařízení má, nebo respektive vychází z návrhu Evropské komise a kromě toho k tomu parlament předložil celou řadu pozměňovacích návrhů. Ty se týkají OLAFu, nikoliv spolupráce mezi OLAFem a EPO, Úřadem Evropského veřejného žalobce. Takže eh, v té první části, to je návrh Evropské komise, tam je 77 odstavců. 56 už je odsouhlaseno. U osmi odstavců máme eh, označeno, že jsou tam veliké rozdíly mezi postojem parlamentu a komise a rady a u jedenácti chceme ještě dále vyjednávat. Pokud jde o pozměňovací návrhy předložené Evropským parlamentem, tak 32 eh, už je odsouhlaseno, 5 eh, mají problémy a o 30 chceme ještě vyjednávat. Kromě toho jsou tam ještě tři pozměňovací návrhy ze strany rady, které musíme také probrat. Takže tak to vypadá ta současná situace. Pokud jde o ty pozměňovací návrhy, tak někdy jsou tam důležité věci, jako třeba DPH nebo bankovní účty a tak dále. To jsou opravdu důležité věci, ale většina návrhů Evropského parlamentu, o které se vyjednává, většinou odkazují na zprávu OLAFu eh, pro parlament, na informace, na spolupráci mezi OLAFem a úřadem EPO. Takže to už nejsou nijak komplikované záležitosti. Tou nejkomplikovanější věcí je to, že já nebo my jako parlament vyjednáváme nikoli s radou, nýbrž s Olafem. Taková je realita, protože pokaždé, když rada eh, osloví komisi, tak komise to je vlastně Olaf. A oni nám jasně řekli, že mají mandát vyjednávat. Takže já jsem se snažil vysvětlit, že vyjednávám s radou a že komise, ta tam je jenom jako pozorovatel, ale bylo mi řečeno, že nikoliv, že to je trialog, já mám mandát vyjednávat. A je to skutečně poprvé, kdy se něco podobného stalo a to je veliký problém, protože samozřejmě, že Olaf nechce abychom ho zatížili dalšími úkoly typu informovat parlament, vést diskuze s hlavním veřejným eh, mm, eh, žalobcem, aby tento byl zván na výroční zasedání eh, Rady parlamentu komise. Jak si pro mě Oni nechtějí, aby evropský žalobce byl na stejné úrovni jako generální ředitel. A tak to um, praví um, Olaf, ale nikoliv rada nebo komise. To je názor Olafu. Takže jeden příklad. Další problém máme s kontrolory, to je návrh parlamentu. Já jsem přišel s jiným návrhem, který eh, odsouhlasil dozorčí výbor ale pak jsem byl překvapen, když jsem zjistil, že OLAF podporuje první návrh parlamentu a to z toho důvodu, že se jednalo o vlastně starý návrh komise z doby před několika lety a já myslím, že to podporují, protože vědí, že rada na to nejspíš nepřistoupí, zatímco já navrhuji, abychom dali stejné úkoly zástupci v dozorčím výboru, protože tam vlastně dělají totéž, kontrolují a pozorují procesní záruky. Tedy jak ten dozorčí výbor, tak ten kontrolor. Super, eh, dozorčí výbor ex post, zatímco kontrolor během samého vyjednávání. Takže jsem si říkal, proč by to neměla být ta stejná instituce, ten stejný subjekt, který by tu věc dělal. Takže to jsou ty hlavní záležitosti. Také jsme vedli velikou diskuzi o pozměňovacím návrhu parlamentu a omlouvám se, že musím tyto příklady uvádět, ale tak to je. Parlament totiž navrhl generálnímu řediteli, aby neprováděl vyšetřování. Teď je z toho veliký problém, protože my odebíráme generálnímu řediteli právo na, na něco. Generální ředitel samozřejmě bude naplňovat své úkoly, to znamená, že bude řídit to vyšetřování, ale nebude ho sám provádět. Ne. To jako parlament žádáme. A zdá se, že to je obrovský problém, jak pro OLAF, tak pro radu. Takže tak to jsou ty hlavní záležitosti. Já jsem přistoupil na některé návrhy rady, zejména pokud jde o nesrovnalost, která tam byla v celé řadě pozměňovacích návrhů parlamentu, takže jsme maličko upravili například definici nesrovnalosti, irregularity, takže to už máme ošetřeno, a také interní a externí vyšetřování. To, myslím, byl docela dobrý nápad. Změnit to, eh, změnit i ten termín, kterým se označuje to vyšetřování, ale pak je tam celá řada dalších dokumentů, které by se musely upravovat. Obsah jsem samozřejmě ponechal tak, jak si to parlament přál, ale ten název toho druhu vyšetřování je buď to interní nebo externí. Tak toto vypadá, to je ode mě vše. Děkuji vám, pane Marinesku, děkuji za cenou práci a vidím, že je to práce nesmírně komplikovaná. Teď tady Martinu máme ještě, která si žádá o slovo. Ano, děkuji paní předsedkyně, jenom velice stručně. My jsme měli technická jednání a rozhodli jsme se, že o tom budeme diskutovat také na zasedání stínových zpravodajů, takže vás chci poprosit, abyste ho svolal, abychom tam o vašem návrhu mohli jednat, protože teď to vypadá, že jdeme trochu proti mandátu, který máme v usnesení parlamentu a je potřeba o tom eh, diskutovat. Rozhodnutí bylo, že to nenecháme na technická jednání, dokonce jsme tam ani neměli mm, jak se naše eh, spolupracovníky, když to bylo během eh, týdne výboru, takže vás poprosím, zda byste nemohl svolat jednání stínových zpravodajů. Pan Merinesku velice rád. Já, jak si jsem nikdy neodbočil od našeho mandátu a všechno, co jsem dělal, o tom určitě víte, protože vaši poradci a asistenti tam byli, zatímco vy jste tam nebyla. Poslední jednání bylo ale během jednání výboru KONT. Pan Marinesko, já navrhnu tedy 12. Eh, března eh, zasedání stínových zpravodajů, ale vy jste na, tom, na toho nereagovala ani někdo další. Jediná odpověď byla, že chcete pracovat až potom, co se ukončí absolutorium, ale to bude až po 18. březnu, kdy chorvatské předsednictví, které mimochodem pracovat chce, je opravdu velice kooperativní, a navrhl nám 18. března. Já si dovolím jeden. Jo, Návrh mě tady začnete rozčilovat, tak... Eh, tak eh, víte, že eh, některé naše politické skupiny mají jenom jednoho poradce a to jejich zatížení je nesmírně vysoké a vlastně trochu to platí i pro kolegu Marinesku, protože ten také nemůže říct, že nejsme 100 vyjednávat s radou. Rozhodně to nebyla žádná zlá vůle ze strany toho poradce, kteří jsou teď pod obrovským tlakem u toho absolutoria, protože to v podstatě má samotný na starosti těch několik tisíc pozdějacích návrhů a málo kdo z nás by se s tím vypořádal a kolega Marinesko přitom musí pokračovat, takže vás prosím o více důvěry mezi vámi a důvěřujme si, že se bude vyjednávat na základě toho, co bylo dohodnuto a doufám, že teď už ty, ta absolutorum je téměř u konce a že se podaří uspořádat schůzku stínových zpravodajů. Chápu, že to je obtížné pro obě strany. <clears throat> Takže pojďme eh, svolat to schůzku stínových zpravodajů a tam to všechno probrat. Ale zastavit se to teď nemůže. To by také eh, asi udělalo špatný dojem, kdyby ten trialog neprobíhal. Chorvati jsou k tomu připraveni, takže Teď ta situace je obtížná pro všechny zúčastněné. Absolutorium už je teď u konce a já bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří se v tom angažují. Prostě to proberte na té příští schůzce. Ta práce rozhodně není jednoduchá a Marian se snaží prosadit tam naše zájmy. A to eh, teď na radě ani u komise není tak jednoduché. For a shadow meeting. Pokud je o ty stínové zpravodaje, tak 12. března, no, jednání týden před trialogem. Paní předsedkyně požádala o úctu, vzájemnou úctu, takže poprosím, abyste ctil naši žádost. Máme jednoho poradce, nemůžeme být tedy na dvou zasedáních zároveň, nemůžeme jaksi roztřetit tady naši kolegyni, byť by se to mohlo hodit, takže Promluvme se o tom po absolutoriu. Nechci teď zabíhat do věcných věcí, protože bychom se museli pohádat, protože nemáte pravdu v tom, co říkáte. Nechme si to na zasedání stínových zpravodajů. Cože jste to říkala? Říkala, že jsem to nevysvětlil dobře? Opět tady narážíme na vzájemnou úctu. Prosím, abyste mě respektovala, já jenom říkám, jak se věci mají. Já tu problematiku znám velice dobře. Takže eh, nedívejte se tady na poradce, dívejte se na mě, protože já tu problematiku znám a co jsem řekl, to je pravda. Navrhovala, abychom eh, si zájemně důvěrovala. Marian musí pokračovat v práci, pokud Martino, ty něco máš, tak tě poprosím, abyste se domluvili nějaký individuální termín s Marianem a vyřešili mezi sebou, kde nastalo to nedorozumění. Myslím, že to je pravděpodobně jenom nedorozumění, protože on vyjednává na základě toho, co tady bylo dohodnuto. Kolega Flanagan. Myslím, že už jsme se eh, eh, dostali k velmi špatným, špatnému chování. Nemůžete přece tolerovat to, že někdo bude říkat, že se na někoho má dívat. Já už jsem tady šest let a nikdy jsem nic takového eh, tak nepřístojného neslyšel. Měl byste se omluvit. Ich bitte jetzt momentan da nicht aufeinander zu eh, nepouštějte se do sebe, ty obtíže spočívají, které má Marian, spočívají v tom, že chorvatské předsednictví nás tlačí a my eh, jako parlament eh, to, s tím musíme co udělat. My chceme Olaf, my chceme, aby Olaf se posílil, to je náš zájem, ale nic se teď ne, nemůže rozhodnout, dokud neproběhne schůzka s těmi zpravodajů. Všechno se musí s nimi domluvit. Takže prosím o více důvěry mezi vámi. Kdy bude ta příští schůzka, Mariane, víš to? Já jsem navrhoval 12. března. Když mi někdo odpoví, navrhoval jsem to ve Štrasburku, protože tam všichni jsme. Od pondělka do čtvrtka ve Štrasburku. Verstehe zumindest, dass ihr versucht, irgendwie Pokuste se to nějak vymezit, abyste eh, eh, věděli, o čem přesně se bude vyjednávat 18. Jenom dvě, tři věci, které budou na pořadu jednání. Víš už přesně, o čem se tam bude mluvit? No, uh, Já teď nemám ten pořad jednání, ale pojďme se o tom bavit a dohodnout se. Vždycky jsme to dělali spolu. Strilog. Er Já chápu, že to je, nemůžete celou tu záležitost s Olafem řešit po absolutorium, to blokovat prostě nemůžeme. Pokud mají poslanci nějaké individuální otázky, tak si spojte s Marianem. To jednání bude pokračovat i potom absolutorium. To je asi jediná možnost, kterou máme. Yes. Can we decide this at the coordinators meeting tomorrow? Nemohli bychom eh, to dohodnout na schůzce koordinátorů? Je to na pořadu jednání. But then you have to know at the end, we, if we are talking at the coordinators, I, I hadn't... Já jsem to tam neviděla, ale musím vám říct, že Chorvati a Rada řeknou, že parlament chce zastavit OLAF. Protože řeknou, my čekáme na parlament. Já vám to říkám velmi jasně. Možná, že Marian na to bude mít čas. Já nevím, jestli tam zítra dopoledne budeš. Ne, takže to udělám já. A řekněte to Tomášovi Zdechovskému. All right. It would be a little bit astonishing to just to, to take Olaf uh, two to three. Asi nejde odložit uh, Olaf o tři měsíce. 2.30 uh, uh, Ve 2.30 eh, se koná schůzka k naší misi do České republiky a ve 3 hodiny se pokračuje hlasování. Děkuji vám všem.